Nyní přistoupíme k vysvětlování hlasování. Prosím, abyste rychle opustili sál, tak aby kolegové mohli vystupovat za běžných podmínek. La parola zprávě pana Langena o zprostředkování pojištění. Má slovo pan Maulo. Je l'ai vu ce matin. No. Honorevole Maulo in aula? Je pan Maulo přítomen? La parola onorevole... Takže slovo má pan Mamikins na jednu minutu. Perspektiva speka je direktiva par obdrošnačnost. Děkuji vám, pane předsedo. Tato směrnice o mediaci v pojišťovnictví je velice důležitým krokem pro občany EU. To se týká jak právnických, tak i fyzických osob, které jsou činné v a mimo EU. A to bez ohledu na to, kde se tyto, eh, tyto firmy a jejich spotřebitele nacházejí. Spotřebitelé musí mít vždy možnost nakupovat kvalitní dokumenty, musí dostávat dostatek informací ze strany pojišťoven. Velice důležitá je také stimulace hospodářské soutěže a schopnost zprostředkovatelů působit v celé EU. Chci také zmínit, že tato směrnice může pomoci i k tomu snižovat celkové náklady. Děkuji. Annan. Pan Hennen. Honorable Annan. Yes. Thank you. Ano, děkuji vám, pane místopředsedo. Dokončení jednotného trhu v oblasti služeb znamená dvě různé věci. Většina lidí to chápe jako svobodný obchod ve službách, tedy pakliže můžete prodávat produkt v jednom státě, měl by být k dispozici i v jiných státech, to znamená vzájemné uznávání produktů, jako například máme pro zboží. Ale to tato zpráva neobsahuje. Tato zpráva obsahuje nějakou myšlenku společné regulační struktury, kde místo toho, abychom pouze umožnili volný koloběh služeb, vytváříme pravidla o ochraně spotřebitelů a tak dále, která musí být aplikována shodně ve všech státech a tím pádem navyšujeme bariéry vstoupu na trh a vytváříme těsněji svázaný a restriktivnější trh. A to je základní chyba evropského tržního modelu hned od začátku. Místo toho, abychom rozšiřovali možnosti volby spotřebitele, omezujeme je v zájmu eh, etablovaných producentů. V Británii chceme společný trh, nechceme společnou regulaci a doufám tím pádem, že má země z EU odejde. Děkuji, pan Arnott. Tato zpráva vyzývá Eh, potom, aby byla zvýšena ochrana spotřebitele. To je chválihodné, ale ta zpráva tak činí v kontextu redukování nutnosti zavádění národních opatření, tedy redukování možnosti národních vlád rozhodovat o svých vlastních záležitostech, jako je například toto, Tato zpráva je připravena tak, aby rozšířila pokrytí firm, které spadají do regulací EU a, a které spadají do EOPA. Takže je zde základní problém. Toto je něco, co by daleko lépe fungovalo na úrovni členských států, spíše než na úrovni EU. Ale pak je zde ještě jeden problém, a to, že tato zpráva dává komisi pravomoc vydávat aktiv přenesené pravomoci. Jinými slovy, Komise může vytvářet legislativu, aniž by ta legislativa procházela parlamentem. To znamená, bude to nevolená komise, nikoli volený parlament, který bude do budoucna rozhodovat o legislativě. A to je podle mě zásadně špatně. Děkuji. Vysvětlujeme k zprávě Zuber. Slovo má pan Pospíšil

abychom dětem zpřístupnili kvalitní eh, vzdělání, přístup ke službách a zajistili jim budoucnost ve životě společnosti. Bohužel je to zatím tak, že přes všechny projekty a plány dětská chudoba narůstá a narůstá i vyčlenování dětí ze společnosti. Chudoba je velice komplexní fenomén, daleko víc než se zdá. A tím pádem je potřeba spolupracovat s ostatními institucemi EU, zejména s komisí, abychom zajistili, že děti budou mít lepší přístup ke vzdělávání, k ošacení a dalším sociálním službám. Děkuji vám. Děkuji, paní Klun. No. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, ráda jsem podpořila tuto zprávu a děkuji zpravodajce, že eh, ji předložila, protože dětská chudoba a fakt, že každé čtvrté dítě v Evropě údajně žije pod hranicí chudoby, to je nepřijatelné. Fakta známe, je potřeba jednat, je potřeba investovat zejména do vzdělávání. Vzdělávání je zde klíčové, protože snižuje chudobu. Nestačí pouze nabídnout vzdělávací instituce pro děti, je potřeba zangažovat eh, rodiče, rodiny a opatrovníky, aby tito zajistili, že děti budou docházet do škol, aby se vymanili z chudoby. Daleko více můžeme dělat také v oblasti zdravotnictví, ubytování a výživových programů. Pro nás, pro všechny zde v parlamentu je jasné, že žijeme ve stárnoucí společnosti a děti budeme do budoucna potřebovat. A tím pádem zde je nejen morální závazek do nich investovat, je to závazek také existenční. Děkuji. Pan Nekov není v sále, tím pádem slovo má kolegyně Juzmenová. Procento dětí, které žijí v chudobě, a v sociálním ehm, eh, izolaci je eh, dokonce až 40 v některých eh, oblastech. Je to spojeno s předčasným odcházením ze školy, s nedostatečnou výživou a podobně. Proto já podporuji tuto zprávu, která se snaží snížit chudobu dětí. Naše politika by měla být zaměřena na překonání kořenů této chudoby. Podporujeme děti a jejich rozvoj, podporujeme uh, Eh, rodiče, kteří nemají zaměstnání, matky samoživitelky a další, eh, kteří jsou znevýhodnění. Měli bychom investovat do dětí. To by měla být naše strategie eh, při využití sociálního fondu. Tak bychom měli překonat chudobu dětí ve strategii do roku 2020. Honorable Anderson. Děkuji. E, tato zpráva volá po skutečné angažovanosti členských států v boji proti dětské chudobě v mém vlastním volebním obvodě v Londýně 37% dětí je ohroženo dětskou chudobou. Mnoho poslanců hrdě podpořilo zprávu, která volá po fondu záruky pro děti, tak, aby děti měly přístup k bezplatnému zdravotnictví, k důstojnému bydlení a k přiměřené výživě. Zítra v parlamentu Spojeného království konzervativní vláda bude prosazovat hanebný plán omezit příspěvky ze sociálního zabezpečení, což znamená znamená, že jenom v Londýně 40 tisíc dalších dětí bude uvrženo do chudoby. Lejbristická vláda vládla do roku 2010 a od té doby e, za konzervativců narostl počet dětí, které jsou chudé a my e, budeme nadále bojovat proti vymícení, za vymícení chudoby. Pan Polčák. Pane předsedo, za udělení slova. <clears throat> Já chci rovněž sdělit, že jsem hlasoval pro

já jsem rád že některé <clears throat> eh, volání po sociálních jistotách eh, nebylo vyslyšeno v této zprávě protože je nad rámec toho co si asi v tuto chvíli mohou dovolit státy ale jinak jsem rád tuto zprávu podpořil. děkuji. pane předsedající já jsem hlasoval pro tuto zprávu protože je velice důležitá týká se malých dětí které žijí v chudobě. A to eh, je vlastně i eh, dnes ta situace proti konvenci OSN o právech dětí a s tím se musí něco dělat. Když jsou děti chudé, tak eh, jen málo s tím mohou mm, sami učinit. Eh, trpí nedostatkem potravin, špatným bydlením, nedostatečným vzděláním. Děti by měly mít příležitost, možnost si hrát a ne, aby museli eh, řešit takovéto složité věci. A Evropská unie je jedním z nejbohatších regionů světa a měli bychom tedy být rozhořčeni, že vůbec eh, u nás se objevuje dětská chudoba. V době ekonomické recese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 Eh, občané dnes musí řešit i otázku dětské chudoby. To platí i pro Maďarsko. Je skutečně pobořující, že v 21. století stoupá počet dětí ohrožených chudobou. Je třeba eh, Eh, hledět více do budoucna, neřešit jenom bezprostřední problémy. Je nutné jednat na úrovni členských států, ale i na úrovni EU. Musíme bojovat s těmito výzvami. Mělo by to být součástí evropského semestru a cíle Evropa 2020. Tady by mělo být důležité bojovat s dětskou chudobou a také s předčasným ukončováním školní docházky, které narůstá. Dále je také třeba Eh, tedy eh, zamezit sociálnímu vyloučení dětí. To jsou cíle, které s tímto souvisejí. Je třeba upozornit na členské státy, které se tím nedostatečně zabývají. Pani Makovej. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Právo na vzdělání, na zdravotní péči, právo mít kde bydlet, právo účastnit se na rozhodnutích, která se vás týkají a celá řada dalších práv jsou pro děti zajištěna v um, úmluvě OSN o dětských právech. Nicméně celá řada dětí tato práva ne, nepožívá, celá řada vlád o nich zřejmě nikdy vůbec neslyšela a tím pádem ty vlády nejsou připraveny ta práva uplatňovat. V Evropské unii nastává velmi vážná situace. Každé čtvrté dítě je ohroženo chudobou. A to je Evropská unie, tedy bohatá část světa. A toto je výsledek nezodpovědných vládních politik v některých členských státech. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože zajišťuje ta opatření, která zlepší tuto situaci. Opatření, která změní životy dětí. Jsou to opatření týkající se přístupu ke vzdělávání, zdravotní péči a ubytování. Doufám, že tato ustanovení budou také náležitě implementována. Chudoba dětí se rovná chudoba rodičů, tedy rodičů, kteří nemají práci, kteří se nemohou dovolit posílat své děti do škol. Jedno řecké přísloví říká, že civilizace vzkvétá, když lidé sází stromy, v jejich stínu nebudou muset nikdy sedět, ale pamatujme na to, že bez dětí není ani budoucnosti. Pan Hanem. Děkuji vám, pane místo předsedo. Má generace zažila nejvážnější propad eh, světové chudoby v dějinách světa. Počet lidí ve, žijících ve vážné chudobě podle definice OSN se za posledních 25 let snížil o dvě třetiny. Nejhlubší propad je v Asii a v Africe. Co pohánělo tento příběh? Svoboda obchodu, integrace těchto trhů do trhů světových a sledování profitu eh, mobilními společnostmi a jinými nadnárodními firmami. Já se obávám, že zkrátka si musíme uvědomit, že to nespůsobila hlasování se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu. Ať už to znamená, co to znamená ve finále. To nejlepší, co můžeme udělat v rámci této směnovny, je přestat regulovat, přestat se vměšovat do volného obchodu, zkrátka stát stranou. Děkuji. Paní Doc. Děkuji vám, pane předsedo. Připadá mi to tak trochu jako znak doby, že ve zprávě, kde se zaměřujeme na velice vážné téma nerovnosti a dětské chudoby, se opět zmiňujeme o tématu, eh, za které by měly být zodpovědny národní vlády. Členské státy, jejich orgány a místní zastupitelé jsou ti nejlepší, kteří mohou zhodnotit, kde je potřeba něco zlepšit, aby se zajistilo, aby každý jejich občan měl a mohl hrát spravedlivou roli ve společnosti. K tomu nepotřebují Evropu. Nicméně je zde celá řada závěrů v tom textu, které lze vyvodit. Já jsem pro vyvážený přístup k řešení nerovnosti pro zlepšování kvality života všech jsme přesvědčeni, že na jednu stranu my jako Spojené království, jako národ tedy, máme dostatečné nástroje k tomu, abychom zajistili proporcionální sociální dávky všem, kteří je v, naše, v naší společnosti potřebují. Můžeme nabídnout pobídky pro ty, kteří chtějí vstoupit na trh práce a dokážeme i ochránit ty zranitelné. Na druhou stranu jsme přesvědčeni, že podpora růstu a tvorba pracovních míst je klíčem k lepšímu prospěchu všech. Děkuji. Pan Arnold, prosím. Děkuji. Možná tady věříme ve vysokou úroveň veřejných služeb a ve vysoké daně. Možná jste proti privatizaci, možná podporujete redistribuci bohatství nebo redistribuci příjmů. Možná jste toho názoru, že základní univerzální sociální dávky jsou lepší než průměrované dávky. To jsou všechno stanoviska, která může kde kdo zastávat, ale pro mne je naprosto špatně zneužívat toto vážné téma dětské chudoby k tomu, abyste tyto levicové politiky univerzálně prosazovali. Já osobně jsem přesvědčen, že bychom měli činit daleko více jakožto národy, tedy zejména ve Velké Británii. Nicméně hlavní problém s touto zprávou z mého hlediska je to, že zde je spousta obsahu o tématech, která vůbec nemají co dočinění s dětskou chudbou a tím pádem tu zprávu jako celek nemohu podpořit. Děkuji. Budeme vysvětlovat otázku politiky soudržnosti a marginalizovaných komunit. Tedy Reintke, pan Mamikins má slovo. Děkuji. Evropská unie a její politika soudržnosti to není jen nástroj prostřednictvím kterého bychom se e, snažili vyrovnat rozdíly mezi regiony. Samozřejmě to je potřebné, ale je potřeba zejména bojovat se sociálním vylučováním. A proto tuto zprávu podporuji, protože nabízí pozitivní impuls k tomu řešit problémy marginalizovaných skupin společnosti. a to synchronním způsobem. Samozřejmě je potřeba zvýšit i kvalitu sběru informací a i běžní lidé musí chápat, co jejich problémy způsobuje a kde je nutné je řešit. Děkuji. Tuto zprávu paní kolegyně Reintke podpořil

V současné době marginalizované komunity se definují v každém členském státě podle národních ukazatelů. Sociální vyloučení, dlouhodobé nezaměstnanost, eh, špatný přístup k vzdělání, nízká úroveň vzdělání, eh, špatné ubytování, z eh, politiky sociálních služeb, nedostatečný přístup ke zdravotnictví a podobně. Komise eh, přijala partnerskou dohodu eh, této věci. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, eh, protože navrhuje začlenění těchto marginalizovaných komunit do různých projektů a e, samozřejmě jiná věc je, když žijete mimo a díváte se na to změjško. Zpráva e, navrhuje lepší propojení, e, protože lidé, kteří žijí v přeshraničních regionech, jsou marginalizováni právě kvůli tomu, kde žijí. Komise by měla přinést vysvětlení, které se týkají evropských národních programů na podporu podnikání. Děkuji. Další. Děkuji, pane eh, místo Uh, eh, Já myslím, že tady je východisko za tímto zprávou, které není zcela správné, kdy se navrhuje, že tyto eh, marginalizované komunity se začlení tím, že se bude vynakládat peníze z vládních zdrojů. Já si myslím, že opak je pravdou, že myslím, že je třeba podpořit tyto příjemce pomoci tím, že se zapojí do různých projektů vlastním úsilím lidem. Nejlepší způsob, jak zaintegrovat lidi, je právě tím, že se zapojí do eh, interakce mezi sebou, do obchodu. Eh, tady není žádný lepší systém než trh. Nic jiného nemůže přijít lidi lépe eh, dohromady. Opak neplatí právě volný trh tady umožňuje eh, takovouto věc, když se eh, podporuje empatie, když se podporuje takováto věc, eh, kde vlastně se můžete spolehnout na tady tyto vztahy. Děkuji, paní Doc. Bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva se snaží zajistit, aby politika soudržnosti byla ve prospěch komunit, které jsou znevýhodněny z celé eh, řady důvodů. Strukturální fondy tady v dalším období programování pomáhají také eh, obytem terorismu v mém volebním obvodu, eh, kdy se překonávají sociální i další bariéry a ESF e je používáno k těmto cílům e, kdy e, bychom si přáli, aby takovéto financování dále pomáhalo zlepšovat život těchto lidí. V našem volebním obvodu se ukazuje, že se Eh, neberou náležitě v úvahu tyto komunity nebo například ženské iniciativy, které se snaží poskytnout to určité kvalifikace, zaměstnat určité lidi a zrušit eh, překážky, které stojí na této cestě. Eh, hodnoty dlouhodobé, zisky z tohoto jsou důležité. Je na čase, aby Evropská komise našemu ministru připomněla právě všechny tyto hodnoty. Děkuji. Carver. Pan Carver. Já jsem jediný britský poslanec romského původu a já samozřejmě podporuji práva na volný pohyb romských lidí. A tato iniciativa volá po akci EU v této oblasti a když se podívám na své politické postoje, nemohu takovou akci podpořit na úrovni EU. Je třeba to spíše řešit na úrovni členských států a to já budu činit i nadále. E, tato, já jsem hlasovala, hlasovala pro pozměňovací návrh 42 bod odůvodnění Q. To jsou věci, které se týkají e, romské komunity. Ehm, je jasné, že britští poslanci jsou většinou proti této zprávě, ale britská konzervativní vláda ehm, nedávno navrhla zákony, které podle mého názoru jsou nepřijatelné i pro naši komunitu. Děkuji vám nyní, pan Arnold. Já jsem se zdržel hlasování o této zprávy, jakož i u mnoha dalších nelegislativních zpráv Zda souhlasím s tím, že s menšinami se špatně zachází? Ano, samozřejmě s tím souhlasím. Souhlasím s tím, že zvláště Romové eh, zaznamenávají eh, vlastně ohavné zacházení v některých eh, zemích. Ano, samozřejmě s tím také souhlasím. Věřím snad, že členské státy by měly činit více, až když budou mm, tyto otázku řešit. Ano, ale pak se podívám na tu zprávu a tam se e, e, prostě říká, že potřebujeme nějakou větší na úrovni, e, větší integraci na úrovni Evropy, ale tak tomu není. My potřebujeme větší integraci těch komunit v daných státech. To je podle mého názoru důležitý bod. A z těchto důvodů jsem se zdržel hlasování. Děkuji. Nyní eh, přejdeme k další zprávě Verinen a jako první má slovo pan Campbell Bannerman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti této nebezpečné zprávě, protože představuje další uchvácení moci ze strany EU Eh, z rukou národních vlád. Je to součást toho budování impéria, který má být Evropa. Volá se po kvotách reformně Rady bezpečnosti, která by zajistila Evropské unii stále křeslo Donutilo by to Francii a Velkou Británii vzdát se svých křesel jakožto stálých členů Rady bezpečnosti. Znamenalo by to konec britské přítomnosti v jádru zajišťování světové bezpečnosti a to přesně v době, kdy svět čelí takovéto bezprecedentní hrozbě v podobě islámského státu. Je to nepřátelský útok na suverenitu Británie a Francie, je to něco, čemu musíme odporovat.

současná není dobrá je potřeba změny a k tomu snad tato zpráva může přispět. děkuji. Děkuji vám, pane eh, předsedo. V poslední době se EU snaží fungovat jako něco více než eh, jenom nějaký stát nebo organizace. Snaží se svůj, své pole působnosti rozšířit. EU se ukazuje být jedním z nejaktivnějších zastánců ideí OSN například v boji proti změnám klimatu, v otázkách kulturní směny a v jiných iniciativách. Zároveň je nutno stanovit, že OSN nefunguje vždy zcela efektivně po konci druhé světové války byla OSN jedním z nejdůležitějších aktérů na světové úrovni. A to mne vede k tomu závěru, že je potřeba, aby země EU dále aktivně fungovaly a aby co nejvýrazněji agitovaly na úrovni OSN. Děkuji, paní Klun. Pane předsedo, eh, role Evropské unie v rámci OSN je vlastně fórem, které je připraveno na řešení globálních výzeb. Lisabonská smlouva uznala EU jako jednoho takového partnera. Konec konců v této době globální krizí mezinárodních výzev je rozumné, aby se EU účastnila takovýchto jednání v, rámc, eh, v zastoupení tedy naší vysokou představitelkou. Hovoříme o globálních výzvách. Evropa by si tím pádem měla připomenout, proč OSN vůbec vznikla. Aby zachovávala mezinárodní mír a bezpečnost, aby umožnila mírové řešení sporu, aby chránila lidská práva, základní svobody a aby propagovala hospodářský a sociální rozvoj. Evropská unie společně s OSN hraje v těchto výzvách klíčovou roli. Irsko se do OSN připojilo k, v roce 1955 tedy před 60 lety. Členství v OSN nám umožňuje prosazovat cíle naší zahraniční politiky. Proto jsem tuto zprávu s radostí podpořila a i nadále se ráda zúčastním jakýchkoliv diskusí, co se týká evaluace role EU v OSN. Děkuji, pan Nekov tu není, pan Seymour má slovo. Paní Seymour. Děkuji, pane předsedo. OSN je v podstatě sebevysvětlující organizace, ale klíčové, klíčové slovo je Organizace spojených národů. EU není národ, byť si někteří zde přejí zoufale, aby byla. Je toto další cynická snaha EU eh, e převzít kontrolu v OSN? Doufám, že ne. EU není národ a tím pádem do OSN vůbec nepatří. Děkuji. Pan Kelly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 EU a členské státy jsou velcí přispěvatelé do humanitární pomoci pod hlavičkou OSN. To je velice důležitá věc. A um, důležité je toto skloubit uh, s cíly. Uh, jsou tady země, kterým dáváme hodně, jiným, který dáváme uh, méně. A eh, tím, že budeme koordinovat naše úsilí tady, také pomůžeme spojeným národům, ale pomůžeme především těmto zemím, aby se rozvíjely a aby, se, eh, aby překonali problémy, před kterými stojí. Děkuji paní eh, Makovej tady není, takže dáváme slovo panu Hananovi. Děkuji vám za trpělivost. My pořád slyšíme o tom, že eurofederalismus eh, už je za horizontem, že máme eh, nyní flexibilnější komisi a možnou eh, regulaci a tak dále. No a pak tedy vzniká tady debata o jednotném, jedno, jediném místu a sídlu pro naše instituce. No já nevím, ale já bych řekl, že Eh, toto je přece eh, atribut eh, státnosti. A my tady vlastně budujeme tady tím něco, co by odpovídalo státu, ale přece nic takového nemáme. Takže my tady máme jedině byrokratický systém a Eh, my se mu snažíme dát, já nevím, vlajku a tak dále, ale to prostě nebude fungovat. My tady nemáme žádný národ, my tady nemáme žádný nemoc, nic podobného. Evropa není stát. Děkuji, pane Hanené. Paní Doc. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. V tomto období nejistoty, obav, které panují v Evropě po těch šílených útocích v Paříži, je zklamáním, že tato zpráva ohledně role EU v rámci OSN se zaměřuje na integraci a v podstatě jednotný mandát pro celou Evropu, než by prosazovala národní postavení a spolupráci ve jménu lepšího života našich občanů. Myslím si, že místo toho, abychom žádali o nějaké místo v rámci OSN nebo nějaké zapsání našeho celého administrativního aparátu v rámci OSN, bychom se měli snažit propojit národní hlasy a ne být nějakým hlasem, který potlačuje všechny jednotlivé národní hlasy asi vlády, které jsou, vláda, která je zvolená Velkou Británii a samozřejmě ozbrojené složky, které brání statečně náš národ, nejlépe reprezentují náš národ. Ve světě nepotřebujeme jiný hlas. Ovšem to, co potřebujeme, je lepší koordinace, společnou spolupráci na základě společného zdravého rozumu a například i prohlášení pana Camerona a pana Holanda tento víkend, lepší pochopení toho, jak bychom mohli spolupracovat nad národním úrovní mezi jednotlivými zeměmi a tím tím čelit teroristickým hrozbám v celé Evropě. Děkuji. The UN is the United Nations. OSN jsou spojené národy, EU není národem, neměl by být národem a nemá nahrazovat národ, proto si myslím, že je jasné, že EU nemá hrát žádnou roli na půdě OSN. Děkuji. Pane předsedo, Velká Británie eh, patří eh, k dvěma zástupcům EU, které mají stále křeslo v radě OSN, druhé Francie. A já bych nepodpořila žádný návrh v Evropské unii, které by nějakým způsobem podkopalo nebo snížilo roli Velké Británie jako člena OSN. My chceme být eh, zastoupeni na tomto rozhodovacím orgánu, ale v žádném případě nepotřím to, aby nás tady zastoupila Evropská unie. Děkuji a nyní pan Eterič. Děkuji. Myslím, že toto je nejjednodušší vysvětlení hlasování, eh, kterou, které tady udělám. OSN, to jsou spojené národy. Velká Británie je eh, nezávislý suverénní národ, takže tam patří. Takže já budu vždycky hlasovat eh, proti opatřením, eh, která by to podkopávala a jsem proto, abychom si vždy zachovali nezávislost a suverenitu. Děkuji. A to bylo poslední vysvětlení dnešního hlasování a já eh, přerušuji zasedání do 15. hodiny.